Uh, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Posaďte se, prosím. Vítám vás na našem dnešním odpoledním slyšení. Vítám všechny naše diváky na internetu jste velice vítáni, zvláště jestli se sami zabýváte alternativním řešením sporů, nebo jestli máte něco společného s úřadem ombudsmana. Velice se těšíme na posluchačstvo po celé Evropě a také od Evropské komise. Dovolte, abych vás seznámil s dnešním odpoledním eh, programem. My máme na toto slyšení dvě hodiny a za chviličku předám slovo dvěma zpravodajům našeho výboru, kteří vedou naši práci o dvou důležitých legislativních návrzích komise. Jednak je to komisař e, pro e, ochranu spotřebitelů, pan John Daly. Máme tady Louis Grecha, zpravodaje e, pro alternativní řešení sporů a paní Rozu Tun, která je zpravodajkou pro řešení eh, sporů online. Tyto dva návrhy jsou velice propojeny, proto je slyšení na obě dvě témata. Takže já je vyzvu, aby nás uvedli do problému. Eh, vítám také zastupitelku DG Sanko, která má na starosti tento návrh. Bude mít také příležitost vás oslovit během debaty a potom jsme velice rádi, že eh, se dostavili i experti, eh, které také vyslechneme. Eh, máme tady paní Uršulu Pachy z Bejoku, pana Pedro Olivieru z Business Europe, máme doktora Pablo Cortese eh, z Univerzity v Lestru a paní Kataržinu Lasotu z Edimy. Posléze vám je blíže představím, až budou mět hovořit. Je tady s námi i pan Pegado Lis. Teď jej nevidím tamhle, ano. Srdečně jej vítám. On byl zpravodajem eh, pro Evropský hospodářský a sociální výbor eh, na stejné téma a jistě se také bude chtít připojit do debaty. Na to tedy máme dvě hodiny a teď tedy dám slovo Louis Grechovi, aby zahájil naše slyšení tím, že nás seznámí se svým stanoviskem na toto téma, potom eh, paní Tun a potom se eh, vysloví naši zvláštní hosty. Louis, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. I když existuje celá řada různých názorů na různá témata, asi se všichni shodneme na potřebě evropského legislativní kroku eh, na téma alternativního řešení sporu. Eh, spotřebitelé a obchodníci zjišťují, že eh, kvalitní myšlenky jsou v jejich prospěch. Podle Eurobarometru v roce 2010 jenom 5 spotřebitelů, kteří zažili za poslední rok problémy, eh, si stěžovali u eh, orgánu ADR. Bez vhodných pojistek se občané nejsou ochotni plně účastnit jednotného trhu, nákupy online. To je jeden takový příklad. Spotřebitelé po celé Unii by měli mít eh, stejnou ochranu na vysoké úrovni. Pro mě je to zásadně důležité, aby se směrnice eh, týkala nejen přeshraničních sporů, ale i sporů domácích. Cokoliv méně by nebylo dobré pro rovné zacházení eh, s evropskými občany, co se týče jejich práv spotřebitelů. Pouze celoevropská akce zajistí eh, rovnou úroveň dostupnosti, kvality a povědomí ADR o ADR a také stejnou úroveň ochrany spotřebitelských práv. Co se týče orientace, ADR musí být rychlé, jednoduché, dostupné a nebyrokratické. Musí tedy představovat zjevné výhody oproti běžným strukturám, jako jsou třeba soudy, jinak je spotřebitelé nebudou ochotni používat. Aktivně bychom měli eh, také eh, vybízet k využití domácích eh, soustav na ADR, tak aby si spotřebitelé všimli a aby eh, tedy zbytečně nezatěžovaly tyto orgány. Podporujeme tyto mechanismy i povzbuzováním spotřebitelů, aby nejprve oslovili obchodníky předtím, než přistoupí k orgánům ADR. V zásadě podporuji přístup minimální harmonizace, protože, jak se praví ve zprávě hodnocení dopadu komise, bude to ve prospěch všech zúčastněných aktérů. Členské státy by také měly mít možnost schválit vyšší úroveň ochrany než to, co vyžaduje směrnice. Chceme eh, založit minimální eh, harmonizaci, eh, abychom zajistili tedy slušnou úroveň ADR a zároveň také chceme zajistit dobrou sadu norem. Pakliže se bude směrnice správně uplatňovat, měli by spotřebitelé mít přístup eh, kvalitní, transparentní a účinnému eh, mechanismu pro odškodnění bez ohledu, kde v Unii žijí. Co se týče účinnosti, návrh který nezavádí povinnou účast na NDR, podporuje vytvoření silného rámce, který vychází z efektivních stávajících systémů ADR, pokud fungují dobře a jsou ve shodě s požadavky kvality v této směrnici. Já souhlasím prima facie eh, s tím eh, časovým harmonogramem navrženým komisí, ale také si uvědomuji potřebu praktického eh, přístupu a potřeby rozšířit či prodloužit, zvláště pro Eh, ty lhuty, co se týče složitých eh, kaus. Eh, postupy ADR by pokud možno měly být zdarma anebo za nízké ceny pro spotřebitele. To způsobí, že spotřebitele se budou uchylovat k ADR častěji, protože se budou chtít vyhnout vysokým nákladům na soudní řízení. I dobré informace o ADR jsou důležité. Máme Solvit, to je celosvětová iniciativa, která bohužel nesplnila podle mého své očekávání, protože se o ní mezi občany příliš mnoho neví. I když informační požadavky by měly zajistit to, že poskytované informace jsou eh, přesné, nezávislé, přístupné a uživatelsky přátelské. Je třeba také zajistit, aby požadavky byly praktické a nákladově účinné. Co se týče zprávy, kritéria kvality ve směrnici jsou správně nastavená. Členské státy se ale také musí ujmout své úlohy a zajistit, aby ADR plnila eh, pravidla tím, že budou eh, sledovat jejich eh, efektivitu. Také otázky zákonnosti a svobody je třeba řešit. Komise by měla vydat pokyny o chování pro chování a kvalitu a měla by spolupracovat s členskými státy eh, na monitoringu, výměně osvědčených postupů a šíření eh, informací mezi orgány ADR. A podle mého názoru navíc všichni zúčastnění aktéři a jejich zástupci by měli sehrát aktivní úlohu v procesu ND ADR a zajistit tak široký konsenzus a vyváženou podporu pro ADR spotřebitelé budou mít důvěru v systém ADR pouze, když tento systém bude odpovědný a transparentní. Ti, kdo budou mít na starosti ADR, by neměli mít žádné konflikty zájmu a měli by umět dospět k rozhodnutí, které je nezávislé a spravedlivé. Vysoká úroveň transparentnosti zlepší důvěryhodnost systému ADR mezi spotřebiteli a podniky a také poskytne údaje Eh, které pomohou kontinuálně zlepšovat fungování těchto eh, systémů. ADR, eh, v ADR i v jednotném trhu je důležitou proměnou důvěra. Pakliže spotřebitelé budou důvěřovat ADR, to bude možné pouze, když ADR bude dobře fungovat pro všechny strany. A když se nám podaří tuto mezeru která existuje, zaplnit, tak se nám podaří naplnit cíle digitálního trhu, což bude ve prospěch evropské společnosti a pomůže to také uspíšit ekonomický růst. V italštině je takové rčení, které zhruba znamená, že když tady máme dobrý návrh ze strany komise, tak sice bude potřeba jej značně zefektivnit eh, v některých oblastech, ale je to dobrý eh, základ, ale kdybychom se snažili eh, dosáhnout dokonalosti, tak bychom potom neměli možná nic. Takže by bylo dobře dosáhnout dostatek, dostatku koncenzu té směrnici je dostatek materiálu, tak abychom nabídli spotřebitelům a obchodníkům tu směrnici v kvalitě a brzy. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Onlineové řešení sporů. Mnohokrát děkuji Louis Grekovi. Když si přečtete ty dokumenty, vidíte, že to není jedna věc, ale dvě. Oba dokumenty jsou propojené, nebo by měly být propojené. A my máme také v úmyslu úzce spolupracovat na těchto dvou věcech. Protože co je vlastně online řešení sporů, nebo co je cílem online řešení sporů? Jde to, abychom budovali důvěru, abychom zvýšili důvěru v onlineový obchod, zvlášť přeshraniční obchod. A jde o hodně. Zřejmě jste viděli zprávu komise, která byla nedávno zveřejněna a která ukazuje, že dokončení digitálního jednotného trhu by posílilo HDP Evropy až o 110 miliard eur ročně. A to hodně závisí na důvěře, na důvěře spotřebitelů v digitální trh. Aby se posílil přeshraniční internetový obchod, Může tomu napomoct celá řada různých prvků. Když se podíváte na evropskou scénu, Dvě ze tří evropských domácností mají připojení k internetu, ale pouze 12 uživatelů internetu v Evropě má pocit, že jsou naprosto v bezpečí, když provádějí onlineové transakce. Ta čísla všichni znáte, ale chtěla jsem vám znovu připomenout, jak to vypadá. Jedna třetina spotřebitelů by uvažovala o nákupu online z jiné země, protože to bude levnější, nebo ten produkt je lepší. Ale jen 8% to opravdu dělá. Takže potřebujeme systém, který je snadný, transparentní, snadno použitelný pro uživatele, který ve spotřebiteli vyvolává pocit, že je ve větším bezpečí, že není ztracený a že je to nástroj, který mu opravdu pomáhá. To navrhuje Evropská komise. když eh, psala dokument, který se jmenuje Online řešení sporů. Jak by to mělo fungovat? Online řešení sporů by mělo být jakousi službou, jakousi schránkou na internetu, do které něco pošlete, když máte problém. Je to webová stránka a za ní je databáze. Databáze všech systémů ADR. Všech systémů ADR, které jsou dostupné v Evropské unii. Tu databázi by měla udržovat komise. Člověk, který si stěžuje, by se nejprve měl pokusit vyřešit problém přímo s obchodníkem. A teprve, když to nebude fungovat, když to nepůjde, z nejrůznějších důvodů, z jazykových důvodů, na základě různých nedorozumění, vzhledem k tomu, že je to hodně daleko z geografického hlediska, pak může ten, kdo si stěžuje, využít tento online nástroj, aby našel správný, ten nejlepší systém ADR, správný subjekt, který by vyřešil tento problém. A je důležité, že ten, kdo se stěžuje, může vyplnit ten onlineový formulář v jazyce, který dobře zná. Stěžovateli pak bude automaticky navržen seznam subjektů ADR, které se zabývají příslušnou oblastí, které se stížnost dotýká. Návrh je velmi zajímavý, i když pro mě je několik nejasných věcí, které bych s vámi ráda probrala. A už jsem eh, o nich mluvila s několika osobami a institucemi. Jedna z prvních takových obav nebo nejasných věcí je to, že systém online řešení sporů se je nebo je určen pro přeshraniční obchod. A co znamená přeshraniční obchod na jednotném trhu nebo v onlineovém obchodování? Je to otázka, která mi připadá hodně důležitá, ale také nejsložitější. V tomto dokumentu, když jsme online a na jednotném trhu, nastává tolik různých situací, kdy vlastně nevíte, odkud si něco kupujete, nebo nevíte, jestli jde nebo nejde o přeshraniční případ, protože se přesunujete z jedné země do druhé. Třeba jste se přestěhovali, od té doby jste s něco koupili. Já mám celý seznam takových výjimek. Takže první věc, která mi není jasná, je, jestli by tento systém ODR měl být určen pouze pro přeshraniční obchod anebo pro online obchod. A druhá věc, která mi není jasná a kterou bych ráda ještě projednala, než odevzdám svou zprávu. Je to, jestli ten systém dostatečně dobře integrovaný do všech sítí a systémů, které teď máme. Jestli nevytváříme, jak mi dneska někdo říkal, další kontaktní místo. Máme portál Yo Europe, ten jsme tady v našem výboru důrazně podpořili a ten by se měl využívat pro řešení takových problémů. To je právě kontaktní místo pro ty, kdo chtějí přístup k ODR. A další sítě by mohly být prospěšné pro spotřebitele. Někteří z mých kolegů a stínových zpravodajů říkali, že název je zavádějící, protože ODR je vlastně takový prostředník. On sám o sobě neřeší ten problém. Možná, že online řešení sporů je zavádějící název. A také mě v tom dokumentu trošku chybí, jinak je to dokument velice zajímavý a tvůrčí, ale trošku mi chybí úloha facilitátorů, evropských spotřebitelských center a jejich vazba na ADR a ODR. A já myslím, že to je něco, co musíme znovu probrat. A proto jsem požádala o dva informační materiály, s výhodami a s nevýhodami. Musíme rozlišovat, musíme rozlišovat online řešení sporů přeshraniční a nepřeshraniční. A druhá věc, jak nastavit platformu ODR, která bude efektivní a bude skoordinovaná s dalšími webovými stránkami Evropské unie, bude s nimi propojena. A naprosto souhlasím se zprávou pana Greka v tom, že pokud chceme posílit vnitřní trh, potřebujeme důvěru, důvěru mezi spotřebiteli a obchodníky. A potřebujeme všechny mechanismy, které pomohou vylepšit důvěru. Všechny tyto mechanismy jsou opravdu nutné, takže doufáme, že se nám je podaří nějakým způsobem vytvořit. Dobře, mnohokrát děkuji, oběma děkuji za to, že jste nám uvedli oblasti, kterým se chcete věnovat v návrhu komise. Ke konci našeho slyšení si něco řekneme časovému plánu. My v podstatě teprve začínáme celý proces. Takže je to ideální příležitost, aby tento výbor od vás pozbíral informace a předložil je zpravodajům aby je potom zpravodajové mohli případně zvážit a předložit pozměňovací návrhy. Nyní si tedy vyslechneme naše hosty, které jsme si pozvali, protože mají značné zkušenosti a mají velký zájem o tuto oblast. Požádáme, aby každý vystoupil na 8 minut. Pomohou nám naše přesné stopky. A především mám tu čest uvítat Ursulu Pachl, která je v parlamentu dobře známa, chodí mezi nás často, je to zástupkyně generálního ředitele BEUKu a ve své práci se hodně věnuje spotřebitelům a spotřebitelské činnosti, je to také právnička, takže toto téma ji obzvlášť zajímá. Požádám Ursulu, aby jako první z našich hostů vystoupila a myslím, že má také nějaké slajdy. Takže Ursula Pachl, prosím, máte slovo. For your kind introduction. Děkuji za laskavý úvod. Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za pozvání Beuku na tuto významnou akci. A chtěl bych v počátku zdůraznit, že už vlastně 20 let spotřebitelské organizace v celé Evropské unii se přimlouvaly za závazný systém ADR. A vidíme dobře, že pro spotřebitele velmi těžké předstoupit před soud a potřebuje alternativní cesty k řešení sporu A věříme, že tyto návrhy mohou být milníkem v dějinách spotřebitelské politiky v Evropě. A já bych chtěl využít této přitosti a poděkovat zejména členům tohoto výboru, které, kteří vždy podporovali tyto kroky a chci vás vyzvat, abyste využili této možnosti a zajistili, že to tentokrát provedeme správně. Je to jedinečná příležitost a měli bychom skutečně připravit eh, efektivní úspěšnou legislativu. Pan Greg hovořil o lepším fungování vnitřního trhu pro spotřebitele a pro podniky a Beuk vítá návrh komise. A dnes se soustředím v tom omezeném čase, který mám na několik bodů, o nich si myslíme, že jsou klíčové, které měly být zachovány. A další body, kde bychom vás požádali o zlepšení, abychom dospěli k, ke kvalitnější regulaci. Pokud je o návrh na řízení o ADR, ADR je navrženo, navržen tak, že obsahuje celou řadu možných eh, modelů a z, z, z důvodu šíře praxe v celé Evropě požadujeme, potřebujeme takovou širokou definici. Na druhé straně je potřeba také eh, využít celou řadu modelů a systémů a proto bychom neměli používat nejnižší normu. Potřebujeme ADR vysoké kvality, protože jinak spotřebitelé tomu systému věřit nebudou a nebudou se na něj obracet a nařízení tedy nebude účinné. Jsme si vědomi, že vytváření ADR představuje náklady, jak pro členské státy, tak pro podniky. A proto je o to důležitější, že třeba se snažit o vysokou míru kvality, protože jinak eh, ty systémy nebudou efektivní. Podporujeme zejména na navržené pokrytí ADR. Mělo by se vztahovat, a je to důležité, jak na národní i přezraniční spory, a také podporujeme širokou škálu oborů. Ta škála by měla být co nejširší. A skutečně vyzýváme parlament, aby zachoval tyto prvky v, návrhu komise. Na druhé straně bych chtěla zmínit tři body, kde nejsme zcela spokojeni a požádáme vás o vylepšení. Týká se to zásad, které by měly být zakotveny v návrhu. Za prvé, zásada nezávislosti. Jak snad víte, doporučení pro systém ADR z roku 1998 obsahoval zásadu nezávislosti jako jeden z hlavních pilířů systému ADR. A v novém návrhu komise tento požadavek schází. A jsme tím velmi znepokojeni, tedy to, že požadavek na nezávislost zmizel, je to zásadní prvek důvěry, aby orgán ADR byl zcela nezávislý a nebyl stranami ovlivněn. Uznáváme v druhé straně, že jsou tu požadavky na nestranost, ale nestranost a nezávislost to, to není stejné. A je třeba tedy tu normu, tu laťku zvýšit a dospět až k nezávislosti. V tomto kontextu je naprosto klíčové změnit otázku vnitřních systémů řešení stížností a dalších systémů, kdy neutrální osoby, které mají na, na starosti systém ADR, jsou zaměstnány obchodníky. Chápeme, že může být tlak z členských států nebo z příslušných eh, oborů, aby tyto systémy stížnost, řešení stížností byly zavedeny, ale z našeho hlediska to velmi problematické. V minulosti víme ze zkušenosti v členských organizacích, že takové systémy byly představovány jako nezávislé systémy ADR, ale nakonec ta rozhodnutí byla pouze ve prospěch eh, obchodníků. A to by skutečně eh, nepodporovalo důvěru spotřebitelů v eh, využívání systému ADR. Proto je důležité, aby v článku 2 bylo jasně uvedeno, že vnitřní systémy řešení sporů nejsou zahrnuty a že není možná reklama pro obchodníky, že když by nabízeli systém ADR, tedy tato zásada zatím není zakotvena v návrhu směrnice a zásada zákonnosti. Tady bych chtěl jasně říci, že zásada zákonnosti byla zakotvena v minulých doporučeních a znamená to v zásadě a možná ve zjednodušené, zjednodušený způsob, že spotřebitel nemůže být zbaven v povinných pravidel vlastní zemi a my jsme se v minulých letech zasazovali o to, aby tato zásada, kterou spotřebitelské organizace považovali za zásadní prvek důvěry, byla zachována. Je to důležité pro domácí případy, aby spotřebitelé nebyli v horším postavení na základě rozhodnutí ADR, než by bylo rozhodnutí soudu, protože můžete mít kodexy osvědčených postupů, které mohou využívat eh, ty orgány ADR. A také u přezraničních sporů, kde by spotřebitel měl mít jistotu, že na to nebude hůře, než když budou uplatněna pravidla z vlastní země. Takže vás chceme požádat, abyste znovu zapracovali tyto zásady a také chci zmínit v tomto kontextu že opět Evropský parlament a zejména tento výbor velmi významně usiloval o směrnici o právech spotřebitelů a harmonizaci věcného práva v tomto směru, hmotného práva v tomto směru a aby tedy zásada záchnosti byla opět zachována. Konečně otázka závazných či nezávazných rozhodnutí. Bohužel komise neposkytla jasnou orientaci v této věci, ale je to zásadní prvek. Zda orgán a rozhodnutí orgánu ADR je závazné či nezávazné. Abychom zajistili efektivitu systému ADR, výsledky by měly být v našem stanovisku závazné. Závazná rozhodnutí znamenají, že jsou povinně uplatňována, pokud jedna ze stran ne, se nerozhodne a neobrátí se na soud. A je také důležité, aby strany byly aktivní a aby se pouze neodvrátilo to rozhodnutí ADR v případě, že nepřijímají, co bylo rozhodnuto. Členské státy by měly umožnit nezávazné systémy ADR, pokud ty systémy se prokázaly jako efektivní v členském státě. V severských zemích podle zpráv našich členů. I když jsou to systémy nezávazné, tak jsou to systémy funkční a v těchto případech by to bylo na rozhodnutí členského státu se vydat tímto směrem. Pokud je o ODR, tady bych chtěla zareagovat na otázku paní Tun. Jsme určitě přesvědčeni, že by se to mělo týkat domácích i přezraničních sporů. To je velmi důležité. Spotřebitel neměl zvažovat, zda má nakoupit ve vlastní zemi a někdy o tom spotřebitelé nevědí. A naše eh, vidění vnitřního trhu je takové, že na to často lidé zapomínají. A druhá věc, kterou jste zmínila, ta je také důležitá. Myslíme si, že v současnosti může být zavádějící pro spotřebitele, pokud slyší o platformách ODR. Měla by to být informační platforma ODR, aby spotřebitelé věděli, že to že tak získávají informace, ale nevyřeší to samotný spor. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much indeed, for Packel, for... krát děkuji, děkuji paní Pachlová, jako vždy to bylo velmi jasné a velmi výstižné, i když jste trošku přetáhla čas. A jako dalšího je mi potěšením přivítat pana Pedra Oliviera z organizace Business Europe, je právním poradcem organizace Business Europe o to od října 2009. Má na starosti právo společností, otázky spotřebitelů, kolektivní žaloby a tak dále. A měl jsem ještě říct, že máte všechny složku s materiály, tam máte životopisy všech našich řečníků. Takže teď je mým potěšením předat slovo vám, abyste nám řekl, jaký je náhled společnosti nebo organizace Business Europe na tuto věc. Pane předsedo, vážení poslanci, vážení členové výboru, dámy, dámy a pánové. Organizace Business Europe jako vždy důrazně podporuje ADR, protože se domníváme, že představují rychlý a z cenového hlediska výhodný systém řešení sporů. Důvěra spotřebitelů je klíčová, jak pro spotřebitele, tak pro podniky. A je také důležité, aby spotřebitelé měli účinný a snadný způsob k nápravným prostředkům, pokud narazí na problémy. A jeden z důvodů, a to ukazuje řada studií, jeden z důvodů, proč spotřebitelé někdy váhají, pokud mají nakupovat přes hranice, je skutečnost, že nevědí, co udělat, když narazí na problém, na koho se mají obrátit, jak, za jakých okolností. A proto se domníváme, že ADR mají velký potenciál. Mohou tyto konkrétní situace řešit. A rád bych uvedl jeden příklad, protože si myslím, že je důležitý. Je to příklad, který pochází ze zprávy Evropské sítě spotřebitelských center a týká se uplatňování ADR v praxi. Dejme tomu, že máme irského spotřebitele, který si něco koupí na francouzských webových stránkách. Rozhodne se, že ten produkt pošle zpátky v období, které má na odstoupení od smlouvy a francouzi mu řeknou, že peníze za zboží nevrátí, protože dostali prázdnou krabici. A výsledek byl takový, že spotřebitel se spojil s obchodníkem, potom se sítí e Net ve Francii a obchodník potvrdil, že došlo k nedorozumění, byla tam špatná reference, špatný odkaz a spotřebitel dostal peníze zpátky. A právě z tohoto důvodu se domníváme, že systémy ADR mají potenciál. A jsme rádi, že to, jako, že je to také jeden z bodů, které zahrnuje akt o vnitřním trhu. Samozřejmě je tady určitý prostor pro vylepšení. Systému ADR je v Evropě celá řada a nemáme jeden jednotný model. Domníváme se také, že je důležité zachovat tuto rozmanitost, protože poskytuje nezbytnou flexibilitu. Nejde tolik o typ ADR. Jde o to, že se snažíme zavést systémy ADR tam, kde chybí. A proto si myslím, že tento návrh může také přinést přidanou hodnotu. Jedním z příkladů je samozřejmě onlineové prostředí, kde systému ADR není dost. A jak už jsem říkal, my vítáme návrhy komise, zejména to, že je tady konkrétní návrh pro ADR. Ale myslíme si, že to třeba ještě trošku přizpůsobit. A tady zmíním dvě nebo tři věci. První věc je jedna z našich největších obav a kolegové se, nebo kolegyně ze Združení spotřebitelů také zmínila. Je to článek 2.2a. Ten uvádí, že směrnice se nebude vztahovat na postupy, postupy ADR, které se financují výlučně ze strany obchodníka. A jde o to slovo výlučně. Proč se na to ptáme? Podle nás Nejde tolik o finanční nezávislost, jako spíš o nestranost. To je opravdu klíčové. A samozřejmě jde také o nezávislost myšlení. Podle stávajících směrnic už bylo zavedeno několik systémů ADR. Já mohu uvést příklad telekomunikací, energetiky a také pojištění a finančních systémů. A tady už teď vidíme, že v praxi máme spoustu systémů ADR, které už teď dodržují velice striktní pravidla z hlediska transparentnosti. Jako příklad mohu uvést telekomunikačního zprostředkovatele nebo mediátora ve Francii. Ten každý rok přijímá zprávu. V té zprávě je uveden počet případů, typy případů a dokonce řeší konkrétní návrhy pro účastníky, pro obchodníky, kteří podnikají v oblasti telekomunikací, návrhy na změnu jejich podmínek, obchodních podmínek, aby dodržovali zákon. A tato zpráva se dokonce posílá na Ministerstvo ekonomiky a financí ve Francii a také veřejným orgánům a združením spotřebitelů. Já myslím, že to skvělý příklad z hlediska transparentnosti. A mohl bych uvést i další příklady, třeba ombudsmana pro pojištění v Německu. Ale myslím, že to asi bude stačit. Kdybychom nezměnili článek 2, znamenalo by to, že bychom vyloučili celou řadu nestraných a dobře fungujících systémů ADR a členské státy by navíc museli zavádět nové systémy ADR a museli by najít nové způsoby financování v době, kdy v rozpočtech není peněz na zbyt. V této věci musíme mít jasno. Pokud nemají platit členské státy, pokud nemají platit podniky, nemáme žádné zázračné řešení, nemáme žádný zázračný recept. Takže pokud zakážete soukromému sektoru, aby tyto programy financoval, nebudeme na ně mít žádné prostředky. Další věc, která působí obavy, je článek 10. Ten zavádí informační povinnost. Informace o ADR musí být na každé účtence, na každé faktuře. My se domníváme, že to je příliš velká zátěž. Potřebujeme tady pragmatický přístup. Takže podle nás je důležité, abychom měli jasné, srozumitelné a jednoduché odkazy na ADR. Může to být na webových stránkách, může to být v obchodních podmínkách, ale to by mělo být než stačit. Vrátil bych se k některým z důležitých věcí, které vidíme ve směrnici a na které nahlížíme kladně. Směrnice se nesnaží zavést jeden recept pro všechny, zachovává dobrovolnou povahu ADR to je rozhodně jeden ze stavebních kamenů tohoto systému. A také vyzývá k využívání takových nástrojů, jako je ECCNet. A ještě bych rád zmínil jednu poslední věc. Už o tom mluvili oba zpravodajové. Týká se to hierarchie opravných prostředků. A já nemluvím o eh, hierarchii opravných prostředků podle směrnice o právech spotřebitele, ale o tom, jaká tady máme stádia ve snaze řešit problém. A tady naprosto souhlasíme s tím, že spotřebitel by se nejprve měl obrátit na obchodníka. Už se blížím ke konci. Chci být také trošku provokativní vůči kolegyni z Združení spotřebitelů. Princip legality ano, ale musíme také zohlednit skutečnost, že ADR nejsou úplné soudy. Někdy mohou rozhodnout i na základě rovného přístupu, snaží se najít řešení, které je flexibilní a přijatelné pro všechny strany. Pokud bychom chtěli soudy, potřebovali bychom víc peněz a to je v rozporu s tím, co očekáváme od systému ADR. A zcela na závěr mohu říct, že plně podporujeme návrh komise o ADR i ODR a doufáme, že Evropský parlament nám pomůže přijmout správný, zaujmout správný přístup, změnit mentalitu podniků a občanů. To bude největší výzva ve vztahu k těmto návrhům. A organizace Business Europe chce být partnerem v této činnosti a chce se podílet na tom, abychom tento návrh přivedli na vnitřní trh, aby to skutečně přineslo přidanou hodnotu. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Kopie vašich slajdů jsou také k dispozici. Řekl jste řadu jasných věcí. Kolegové se na ně jistě budou chtít zeptat i kolegyni. A s velikou radostí také vítám doktora Pabla Cortese ze Španělska, ale nyní učí na právnické fakultě univerzity v Lestru. Má bohaté zkušenosti s otázkami arbitráže a e, řešení e, řešení spotřebitelských sporů, má na to i doktorát na tuto oblast, takže ji zvláště vítám. Také máte 8 minut a také máme vaše PowerPointové slajdy, takže doufám, že se vám podaří je také koordinovat. Doktor Cortés má slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jsem e, velice rád, že zde mohu být. Nejprve chci poblahopřát Evropské komisi k návrhu odvážných, odvážnému návrhu. ODR i ADR jsou správnou cestou ku předu, jak získat důvěru spotřebitelů v jednotný trh a pomůže tyto spory řešit levně tím, že usnadní přístup spotřebitelům ke spravedlnosti. Přístup ke spravedlnosti, to znamená spíše eh, k očkodňovacím řízením eh, mimosoudním. O tom zde je řeč. V těch několika minutách bych rád pohovořil o řadě návrhů, které by podle mě mohly eh, pomoci efektivně provádět tyto dva nástroje. Nejprve se chci připojit eh, ke svým předřečníkům v tom, že se domnívám, že eh, Tedy první eh, volbou by bylo použití těch sítí ochrany spotřebitelů, měla by tady být odvětvové požadavky na tuto účast a Eh, měli bychom zavést efektivní postupy na eh, řešení stížnosti podle zásady subsidiarity a umožnit tak řešení eh, sporů co nejrychleji a co nejefektivněji. Nejprve tedy požadavek na řešení sporů efektivně, eh, dobře přístupně a dosažitelně pro, přístup, eh, pro spotřebitele, ale měli bychom také zabudovat nezbytné pojistky pro ty obchodníky, kteří mají systémy, které neumožňují snadné řešení sporů se spotřebitele. Ku příkladu eh, služby pro zákazníky, které nejsou poskytovány v jazyce spotřebitele. Tady by Eh, spotřebitel neměl být nucen je využívat. Nebo když eh, by to trvalo příliš dlouho. Odstranit tyto situace by mělo znamenat, že by se spotřebitelům zpřístupnila platforma ODR a spotřebitelé by nejprve měli vyzkoušet tyto mechanismy. Eh, platforma ODR by měla být víc než jenom platforma. Mělo by to usnadnit stranám, spotřebitelům i obchodníkům řešit spory za využití informačních technologií. Je mnoho způsobů, jak toto provést a jedním z nich by bylo poskytnout spotřebiteli nezbytné informace v době, kdy podává stížnost, tím, že mu poskytneme nějaký vzorek Eh, tak, aby spotřebitel věděl, jak má stížnost podat. A spotřebitel tak bude umět se vyrovnat eh, s obchodníkem. Neměli bychom kopírovat stávající eh, systémy ADR, někdy jsou zdlouhavé, někdy jsou i nákladné. Eh, slyšel jsem, že stojí třeba i 400 euro vyřešit takový eh, spor eh, spotřebitele a obchodníka, ku příkladu ve Španělsku se to stalo. Takže bychom se měli snažit podporovat přímé jednání a přímé vyřešení sporů mezi stranami za použití třetí strany, tedy té technologické platformy. Dále v současné době spotřebitel a obchodník se musí dohodnout na tom, že použijí ADR. To by nemělo být nutné, kdyby obchodník už především, už předem se přihlásil k tomu, že poskytne tuto možnost. V některých odvětvích by obchodníci měli být automaticky součástí těchto systémů ADR. Také si myslím, že je důležité spotřebiteli vysvětlit, že služby by měly být k dispozici v jeho jazyce. Mělo by tedy být předem jasné, jestli ADR se bude nabízet v jazyce obchodní transakce nebo v jazyce, kterému spotřebitel rozumí. Platformy ODR by se měly používat na přeshraniční spory, ale i na spory domácí. A e, jejich použití by mělo být dobrovolné. Platforma e, ODR by se měla stát jedním z nástrojů pro spotřebitele a měli bychom to nastavit tak, aby to, aby aby orgány ADR využívaly platform ODR k poskytování svých služeb tak, aby se orgány ADR staly takovým jedním místem, kde si bude moci spotřebitel vyřešit eh, spor od začátku do konce. myslím, že by nebylo spravedlivé, aby eh, spotřebitel byl nucen využívat různých míst eh, orgánů ADR. Mělo by mu být umožněno, aby pomocí jedné platformy ODR vyřešit, vyřešil celou stížnost. A co se týče závazných a nezávazných eh, procesů, ty se hodně liší, podobně jako hrušky a jablka. Jsou velmi rozdílné, zvláště co se týče řady otázek. Já se zmíním o dvou. Za prvé, měli bychom eh, vysvětlit, do jaké míry by eh, předsporové arbitrážní doložky měly být závazné. Eh, protože evropské právo v tomto směru nej, není jednotné. Různé státy toto implementují různě, takže toto by se mělo sjednotit a také by se mělo žádat, aby v těch závazných procesech byly ty výsledky těch sporů, aby se zveřejňovaly, aby tak spotřebitelé měli k dispozici transparentní postupy. Tady chci ukázat takový pilíř, z něhož vyplývá, že většina Eh, většina těch sporů by se měla řešit pomocí automatického vyjednávání mezi spotřebitelem a obchodníkem, pokud možno za pomoci ODR a teprve do těch dalších úrovní toho pilíře bychom se dostali, když eh, se spotřebitel bude muset eh, obrátit na ADR. Aby tato iniciativa byla efektivní, je potřeba strany motivovat tak, aby se tedy účastnili těchto systémů pro řešení svých sporů a také bychom měli mít úzkou spolupráci mezi platformou ODR a e, veřejnými agenturami pro ochranu spotřebitelů. Tak, abychom byli schopni přistoupit e, k rychlému postihu e, neslušných obchodníků já vím, že jsem asi překročil svou řečnickou dobu, takže vám děkuji za eh, pozornost a rád odpovím na eventuální dotazy. Děkuji mnohokrát. děkuji i za pamětihodné slajdy. Konečně mám otevřený seznam řečníků, takže můžete se hlásit do diskuse. A poslední z expertů je Kateřina Lasota, právnička z Polska, která působila i ve Švýcarsku a je to odbornice v oblasti právních otázek souvisejících s internetem. Zejména co se týče řešení sporů online. A zejména řešení sporu na internetu je věc, kterou se tento výbor zabýval v rámci digitálního jednotného trhu. Kateřina Suta je místo předsedkyní Evropské asociace digitálních médií EDMA a nyní ji pozvu, aby nás seznámila se svým pohledem na věc. Děkuji mnohokrát za laskavé pozvání oslovit toto fórum. Já představím Edimu velmi stručně. Naše asociace má mezi svými členy eBay, Amazon a podobné společnosti. Já pracuji pro firmu MAH a my máme podíl na online platformách ve střední a východní Evropě. A proto si myslím, že vám mohu poskytnout eh, názor na domácí evropské zprostředkovatele v této oblasti. Myslím, že je velmi důležité přinést stanovisko platform elektronického obchodování a prostředníků, protože my představujeme největší fórum, kde se setkávají obě strany, o, o kterých hovoříme, obchodníci a spotřebitelé. Vycházejí z požadavků spotřebitelů, jsou motivovány potřebami spotřebitelů a co ještě důležitější, nedávné studie školu, ekonomickou školou přis... ukazují, že přispívají 300 miliardy euro k evropské ekonomice. Poskytnu vám trošku odlišný pohled eh, nejen mezi spotřebiteli a obchodníky, ale také jaká je naše úloha v tomto procesu. Za prvé bychom chtěli přivítat a podpořit tuto iniciativu jsme přesvědčeni, že přispějí k důvěře na evropském trhu, zajisté přispějí k rozvoji přeshraničních transakcí. Avšak chtěli bychom vyjasnit několik bodů v dnešní diskusi. Pokud řeknu evidentní věc pro navrhovatele, je možné mě přerušovat, ale vyjádřím se bodům, které nejsou zřejmé, když jsem si četla ten návrh. Chtěli bychom zaprvé zajistit, že stávající systémy řešení sporů, které fungují, nebudou vynechány z působnosti návrhu protože některé společnosti mají velmi dobré mechanismy pro řešení sporu, podobně jako Amazon. A my bychom chtěli zajistit, aby mohly tyto společnosti pokračovat na této cestě. Já bych vás chtěl za druhé upozornit na některé právní otázky. Jsme přesvědčeni a chtěli bychom zajistit, že online prostředníci jako takový nebudou pokryti eh, oběma návrhy. My nejsme obchodníky, nejsme bezprostředně zapojeni do vztahu mezi obchodníky a spotřebiteli a definice, která pokrývá prodej online zboží a služeb, není jasná v tom, této věci uvádí, že prodej online o poskytování služeb znamená transakci s cílem poskytování služeb, prodeje služeb nebo zboží, kde prostředník nabízí služby na internetových stránkách nebo jinou elektronickou cestou a spotřebitel si objednává tyto služby na internetových stránkách nebo elektronicky. Toto je důležité tvrzení, protože někteří si vzpomenou, že nyní je to ve směrci o ochraně spotřebitelů, ale také je, existuje směrnice o prodeji na dálku. A tam bylo pět nebo, pět nebo šest problémů, které byly řešeny velmi různě soudy v Evropě. A je možné, aby spotřebitel odstoupil od obchodní transakce. A my jsme dospěli k závěru, že pokud tato dobrovolnost existuje, tato možnost existuje, odstoupit a uplatnit práva spotřebitelů. A pokud tato možnost neexistuje, tak spotřebitel toto právo mít nebude. A chci upozornit na to, že je třeba to vyjasnit, protože chceme zamezit situacím, které by přetrvávaly několik let, kdy my jako prostředníci prodeje na internetu bychom vlastně podléhali ADR. A zda bychom tedy podléhali nebo ne. Za druhé chci opět říci, že aby tedy stávající systémy řešení sporu byly ponechány mimo působnost návrhu. A je také důležité, jak budeme postupovat s image tohoto systému. Máme kvalitní obchodníky, kteří mají velmi dobré programy ochrany spotřebitelů, které existují a já bych si přála, aby tento návrh zajistil, že nebude existovat povinnost pro obchodníky, kteří by informovali, že nejsou součástí systému ADR, protože nakonec by to mohlo mít, to by mohlo představit negativní konkurenční výhodu. Protože pokud někdo, obchodník, bude součástí ADR a nabídne tedy lepší práva spotřebitelů než ty společnosti, které nebudou součástí. A to například v případu společnosti Amazon by nebylo pravda. Chci uvést otázku přes hraničního obchodu. O tom již mluvila Ursula. Jaký byl důvod, že ODR by bylo omezeno pouze na přeshraniční transakce? Může to přinést situaci, kdy existuje místní platforma, například naše, která se nazývá Allegro, možná i někteří znají, existuje pouze v Polsku. A tato platforma, pokud nebude systém ADR fungovat, tak pokud nebude součást systému ADR, nebude pokryta a bude to pro ní konkurenční nevýhoda. A pokud polský zákonodárce zavede ADR aniž by to bylo povinné z titulu směrnice, tak, tyto eh, platformy mohou narazit na problémy. Ony některé právní otázky, na které bych chtěla poukázat. Jak jste si možná všimli, oba návrhy ADR a ODR uvádí, že by neměly Neměli ovlivňovat eh, smluvní práva a bruselské, před, bruselské normy týkající se eh, volby soudu. Tedy záleží na tom, kde bude systém ADR fungovat. Spotřebitel může mít lepší ochranu podle těchto nařízení, než může pro ně zajistit ADR. Možná se spotřebitel obrátí na systém v jiné zemi a zajistí si tak kvalitnější ochranu. Stejná otázka práva rozhodného. Představme si, že se spotřebitelé dohodnou na určitém výsledku. Moje otázka je, co to bude znamenat? Bude to spadat pod res judikata, to znamená, že nedojde k opětovnému projednání u soudu a, a pokud se strany nedohodnou, může nastat situace, kdy obchodník a spotřebitel budou komunikovat skrze ODR 90 dnů a spotřebitel nedostane boty, které se objednal, nebo ledničku a jakým způsobem bude zajištěn výkon rozhodnutí, jakým způsobem budou tedy ochráněna práva spotřebitele, jakým způsobem získá tedy spotřebitel tu přidanou hodnotu, o kterou stojí. Děkuji. Děkuji, byl jsem velkorysý. Chtěli jsme zjistit, na kterém kanálu je polský překlad. Je to na 18 a nikoli na 13, ale Nakonec jsme to našli. A nyní tedy dám slovo kolegům, kteří se zabývají tímto návrhem z našeho výboru pro vnitřní trh. My už jsme slyšeli vyjádření našich zpravodajů, ale nyní vyslechneme naše stínové zpravodaje, kteří se zabývají touto problematikou a také vyslechneme další poslance. Takže pan Šváb, který zastupuje pana Hans Petra Majera. Pan Rule je stínový pro oba návrhy. Za zelen pan Ashley Fox, který je tu za skupinu ECR. Pan Baldessari a pan Mejpo. Pan Repo, ten je stínový zpravodaj u návrhu ODR. Takže první kolo otázek začneme panem Švábem a potom pan Repo, paní Růle, pan Fox a pan Baldassari a paní Gebhardt, pan Grech a paní Tun budou také mít otázky. Takže nejdříve nasbíráme otázky a potom se obrátíme na naše vážené experty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci specialistům a expertům poděkovat za eh, zajímavé prezentace, byly velice užitečné i pro naší konzultaci teď ve výboru. Já znám většinu z těchto kolegů ještě z konzultací ohledně směrnice pro spotřebitele a ty otázky se zase tolik neliší. Eh, dnes tedy chci eh, využít vlastně tu příležitost zastoupit kolegu, eh, který je zpravodajem eh, pro jinou směrnici a také kolegyni a, a také chci mluvit o tom, o čem zde byla řeč. Eh, paní Pachl řekla, že musí vzniknout takový základ, aby, aby tedy ten základ byl legální, aby to byl eh, takový, takové východisko pro spravedlivé, pro spravedlivé jednání, spravedlivé smlouvy. A eh, to ale komise do svého textu nezapracovala. Eh, já se chci zeptat paní Pachl, a to mi kolega Majer právě řekl, jestli v článku 2 odstavec 2, co se týče, co se týče Eh, rozsahu směrnice, jestli by tam nemělo přijít ještě něco eh, dalšího, ku příkladu eh, pracovní právo a také zástupce Business Europe. Těch se také chci zeptat, jestli z toho není potřeba zase vybrat některé, některé oddíly odstranit. A potom otázka, kterou se zabývá kolega Majer, je to otázka, jestli ve v návaznosti na kapitolu 5 a e, bod e, preambule 28, e, to se týká sankcí a pokud, jak by to mělo v praxi probíhat, jestli by mi některý ze specialistů na to odpověděl. A poslední věc, na kterou se chci zeptat, je otázka závazku účastníků mechanismu ADR. Myslím, že jde o dobrovolný systém, měl by být dobrovolný a jestli spotřebitel nebo obchodník se ho účastní a potom tedy se to provede online, tak to ten výsledek by měl být závazný, pakliže se nemá přistoupit eh, k soudnímu jednání. Možná, že k tomu kolegové něco ještě řeknou. Mnohokrát děkuji, pana Repo. Děkuji. Já bych rád poděkoval odborníkům, zvlášť za ty velice zajímavé prezentace. Já jsem stínovým zpravodajem pro ODR. A jde mi zejména o to, jak můžeme zaručit dostupnost těchto služeb pro všechny. Pro všechny spotřebitele. Myslím, že to všechno musíme zjednodušit, pokud něco takového máme zajistit. Spotřebitele může doprovázet nějaký poradce, třeba právní poradce, aby se zajistilo, že to využijí co nejvíc. A pak je tady také otázka plateb, Mělo by to být buď zdarma, nebo by náklady měly být co nejnižší. Tyto věci zajímají mě. Děkuji. Paní Rile? To eh, nejvíc toho zaznělo. Já mám praktickou otázku, která už také zazněla ze strany paní Tun. Je to téma, kolik platform vlastně vůbec máme v této oblasti ještě zavádět jestli by komise nevypracovala studii, jaké platformy vlastně vůbec existují, než vytvoříme novou. To je jedno, jestli se to jmenuje single point nebo platforma, ale máme eh, Solvit, máme eh, Evropu, eh, je toho v té oblasti příliš mnoho. Zdá se, jako kdyby každé generální ředitelství eh, k tomu chtělo mít vlastní přístup. Nevím, jestli je to uživatelsky přátelské z dlouhodobého hlediska. A potom ještě jedna věc, o té byla věc, eh, řeč už minule. Eh, ODR, vy jste to také řekli, je možné to nazvat i jinak, to by také nebylo špatné. A je potřeba se zabývat ale rozsahem působnosti. Když řekneme online a pak řekneme, že to platí pouze pro přeshraniční spory, tak to bude pro spotřebitele trochu problém. Když bychom to ale rozšířili i na ty vnitrostátní oblasti, tak bychom se mohli vrátit vlastně tím eh, k té eh, stejné debatě, jako eh, jsme měli během zprávy Šváb. Jestli bychom tady vlastně nevzbudili očekávání, která potom nebudeme moci třeba splnit, protože u online spotřebitel bude očekávat, že je úplně jedno, kde je, kde má sídlo nebo adresu. Pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval všem, kdo dnes vystoupili. Rád bych se zeptal, jaký mají názor na to, zda spory, které zahájí podniky proti spotřebitelům, by měly být také do tohoto postupu zahrnuty. Je jasné, že my si spíš představujeme, že spotřebitelé si budou stěžovat na podniky a myslím si, že 99% případů takové, takových bude a spory, které zahájí podniky, se zřejmě budou týkat plateb. Ale myslíte, že něco takového by bylo možné? A druhá otázka. Souhlasí náš panel s tím, že případný vnitropodnikový panel pro řešení sporu by měl předcházet postupu ADR, protože to by mohlo znamenat docela dlouhou dobu. A mě by zajímalo, jak jste vy nahlíželi na integraci tohoto vnitropodnikového systému řešení sporů do systému ADR? A poslední věc, to je spíš žádost o informace. Několik z vás uvádělo, že spotřebitele EU odrazovalo použití webových stránek v jiné zemi, protože neznali svá práva jako spotřebitele. A mě by zajímalo, jaké důkazy pro takové tvrzení máte? A je, jaké důkazy tady jsou protože tato chválihodná iniciativa skutečně povede k nárůstu obchodu. Tam se proto, protože když se zamyslím nad svou zemí, nad Spojeným královstvím, především si myslím, že většina spotřebitelů si bude kupovat na britských stránkách a stejně nebudou vědět, jaká mají práva. O svých právech se informují až poté, co vznikne problém. Oni neuvažují tak, že nebudou nic nakupovat na, obchod, na internetu, protože neznají svá práva. A já myslím, že tak je to se všemi stránkami. A mně připadá, že nejpravděpodobnější překážka pro britského spotřebitele, který by nakupoval na nebritské stránce, bude jazyk. Já předpokládám, že necelé 1% mých krajanů dostatečně ovládá cizí jazyk, aby mohli využívat zahraniční webové stránky. Je sice pěkné, že si umíte s někým popovídat nebo objednat si jídlo nebo dát si s někým kávu, ale jiná věc je nakupovat zboží, objednávat zboží. A mně připadá, že případná největší překážka obchodu v Evropské unii je překážka jazyková. Mě by zajímalo, jaké důkazy měli naši panelisté, když tvrdili, že tento návrh ADR navýší obchod mezi lidmi z různých zemí EU. Good. Uh, now, um, Mr. Baldessari and... Pan Baltasary a paní Gepard. Pan Baltasary. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl formulovat tento, tuto otázku a chci vzít eh, v úvahu různé zkušenosti. A po tomto velmi zajímavém slyšení expertů, myslím, že už eh, odpověděli na námitku porušení zásady subsidiarity nizozemský parlament a Bundestag zmínili tuto výhradu s tím, že není nutné mít legislativní nástroj, protože je možné se spokojit s eh, dobrovolnou regulací. A také zde vznikly pochybnosti o užitečnosti nástroje ADR, který by se týkal pouze přezraničních sporů a nikoli pouze domácích. Mám dotaz, který se týká DR. Neměl by tento systém respektovat zvyklosti a tradice v příslušné zemi, zejména pokud hovoříme o paritním zastoupení podniků a spotřebitelů. Někde to funguje velmi uspokojivě, zejména v mé vlastní zemi. Pokud jde o úkoly, které přisuzujeme členským státům, tak tam je zejména, jde zejména o kvalitu arbitráže a je třeba zajistit přítomnost určité autority, která by byla základem dobrovolného systému. Nestalo by za to zapojit sociálně profesní organizace, které zastupují podniky i spotřebitel. To se týká, týká tedy ADR a pokud jde o ODR pro transakce online, nebylo by možné to přesunout do vztahu offline systému telefon a fax. To znamená, že by nebyl přímý kontakt a vyloučit vlastně ty transakce offline, kde vlastně vzniká vakuum při řešení přezraničních obchodních sporů. Thank you. So two important points there. Um, Mrs. Gephardt. Dankeschön. Děkuji. Otázka, která mě právě napadla vlastně po té, co řekl pan Baltazare. Jak to bude vypadat s tím přeshraničním obchodem, jak ten se definuje? Řekněme, že žiji v Kélu, jedu do Štrasburku, tam půjdu online nakupovat ve Francii, ale s tím produktem se zase vrátím, vrátím do Německa. Je, bude to přeshraniční v tom pravém slova smyslu nebo ne? To je otázka, která možná by se také měla vyjasnit. Ono to asi není úplně přeshraniční, ale je docela dobře možné, že vlastně eh, ten podnik, od kterého nakupuji, eh, se usadil ve Francii. Takže je tady otázka definice. Jak tedy toto se definuje? A proč vlastně činíme tento rozdíl? To je otázka na paní Pachl. Proč se to spíše nesjednotí? A druhá otázka, a o té zde už takdy byla řeč, to je otázka těch platform. Myslím, že paní Rýle eh, to řekla, kdo se ptal, kolik těch platform vůbec ještě potřebujeme. Neměli bychom si raději eh, zvážit, jestli už eh, ty stávající orgány a místa by nestálo za to využít a dát jim ty kompetence a pravomoce, co se týče třeba centrál pro spotřebitele, eh, Evropská centra pro ochranu spotřebitele nebo něco jiného. Možná, že by to bylo odpovědí na otázku paní Rýle. Mně se to také zdá tak, že čím víc těchto míst bude existovat, eh, tím eh, těžší pro spotřebitele bude se v tom vyznat a na jedno to místo se obrátit. Třetí otázka je na paní Lasota ta se vehementně brání tomu, že by podniky eh, měly mít povinnost tedy se účastnit toho mimosoudního řešení sporu s vysvětlením, že když ten podnik by se tomu bránil, že by potom měl e, špatné renomé. Mohla byste to trošku ještě vysvětlit, co tím vlastně myslíte? Já vycházím z toho, že když nějaký podnik e, funguje slušně, e, legálně, správně, tedy s občany a spotřebiteli zachází, nebude mít žádné problémy. Problémy jsou tam, kde jsou problémy a proto se chci ještě jednou zeptat, z čeho plyne ta obrovská obava. Thanks. I'm going to... Děkuji. Já se teď vrátím k našim dvěma zpravodajům, kteří si také plně píšou poznámky, stejně jako já. Požádám je, aby také něco řekli a pak eh, ještě požádám členy našeho panelu, aby se také vyjádřili, aby odpověděli na otázky. Takže já možná budu mluvit polsky. Ne, omlouvám se. Chtěla jsem vám dát eh, kanál pro polštinu. Ono to vlastně bude v angličtině, když budete mluvit polsky. Ano, tak už přecházím na polštinu. Především mnohokrát děkuji za tu diskuzi. Byla velmi zajímavá a je velmi jasné, že je dobře, že jsme si vyžádali ty dva informační materiály. Řada z vás uváděla, že máme nejrůznější sítě a kontaktní místa. A otázka zní, jestli je můžeme propojit, jestli je můžeme využít. Protože máme už stávající platformy a každý si vytváří své vlastní systémy, své vlastní značky a spotřebitelé jsou pak možná zmatení, ztracení. Nevyznají se v té džungli jednotných kontaktních míst, nebo ať už je nazveme, jak chceme, a nevědí, které se vybrat. A já myslím, že pokud chceme, abychom to usnadnili spotřebitelům, aby to bylo všechno jednodušší pro spotřebitele, opravdu to musí být snadné. Musíme pomoct v přístupu k informacím. A proto potřebujeme ten druhý informační materiál. A já souhlasím s paní Gepardovou, Myslím, že bychom to neměli dělit na zahraniční a domácí případy. Vy jste zmínila nakupování v Kélu ve Štrasburku, ze Štrasburku. Já vám mohu uvést spoustu takových příkladů. Problémem je tady často jazyková překážka. Na to se ptal pan Fox. Já myslím, že to je skutečně důležitá otázka. Ale vytváříme tuto legislativu pro současnost, anebo to má být dlouhodobé? I teď ti, kdo využívají online nové platformy, internet, využívají angličtinu. Pro jednoduché onlineové transakce to není problém. Svět se mění. A já myslím, že někdy se snažíme svět dohnat. Naše legislativa je často velmi zastaralá, pokud je o internet. A já proto musím říct, že se domnívám, že bychom měli uvažovat o zítřku, o budoucnu. pokud jde o jazyk, já myslím, že hlavně angličtina by byla snadno použitelná. Já myslím, že eh, stížnost by se měla řešit v tom jazyce, ve kterém byla podána, protože pokud chcete podat stížnost v cizím jazyce, mohl by to být problém, když jste v zahraničí. Nebo bez ohledu na to, jestli jste v zahraničí, na tom v podstatě nezáleží. Někdy použijete kreditní kartu, která je registrovaná ve vaší zemi, pak jdete do zahraničí, koupíte si něco z úplně jiné země, záruka je z další země. Takže co je potom přeshraniční? Já myslím, že to je potom docela velký zmatek. Myslím, že vytváříme něco pro včerejší den. Dnes už to tak není. A proto jsme se domnívali, že bylo natolik důležité vyžádat se k tomu informační materiál. Dívám se na poznámky. Je tady ještě jedna věc. Já jsem opravdu přesvědčená o tom, že nechceme dát práva a pravomoci jenom spotřebitelům. místě Máme spoustu obchodníků, máme spoustu onlineových obchodních platform, tam jsou skvělé služby pro spotřebitele. Já myslím, že to měla na mysli paní Lasota. Máme celou řadu prodejců, kteří mají skvělé služby pro spotřebitele. Já jsem hlavně chtěla, aby to bylo tak, že než se obrátíte na nejrůznější onlineové subjekty, uděláte velmi jednoduchou věc. Obrátíte se na obchodníka. To by mělo být první kontaktní místo. Ten obchodník, ten prodejce, který vám zboží prodal. A prodejci, kteří mají opravdu skvělé služby pro spotřebitele, by měli být takovým prvním kontaktním místem. Já myslím, že bychom měli vyzývat spotřebitele k tomu, aby se nejprve obraceli na obchodníky. A pokud to nepovede k řešení, pak tady máme systém ADR, který nám zajistí, že spotřebitel nebude v nevýhodě. Je to nástroj, který by spotřebiteli pomohl uplatňovat jeho práva v jeho vlastním jazyce. Ale já myslím, že ten dokument by se měl zaměřit na dobré služby pro spotřebitele na straně prodejce a také na důvěru v prodejce. Já myslím, že to je velice důležitá věc. Takovýto opravný prostředek si přejeme. Děkuji. I think one cluster. Myslím, že Jedna skupina potenciálních problémů jsou definice přeshraniční, definice obchodníků, definice, definice prostředníků. A myslím, že to je oblast, kde bychom měli vidět, co je ADR, co je online, co není online. Tím je třeba se probrat. A další věc je otázka zásad. Samozřejmě máme dva protichudné názory, pokud je o zásadu nezávislosti, tedy jak definovat nezávislost, zásada výlučně zaměstnaných, zákonnost a co je závazné a nezávazné a co nastává poté. To jsou hlavní věci, které zazněly a točily se okolo těchto zásad. Další věc, která mě zaujala, je tedy vynucování práva pro spotřebitele. Obvykle bychom hovořili o soudní sporu, ale jsou tu i další náměty. Má otázka je tedy, zástupce Business Europe uvedl, že zásada zákonnosti by znamenalo další byrokraci a další náklady. A mohlo by se to podobat vlastně běžnému soudu a vlastně by to nefungovalo. A já bych uvítal, aby zástupkyně Belku zareagovala na, zareagoval na to, co řekl pan Oliveira. To by mě tedy skutečně zajímalo. Děkuji. Dobrá. A nyní se obrátím na experty, ale než se zeptám pana Pegado Delis, zda má nějaké dotazy či komentáře. Mně bývá vždy řečeno, že bych měl hovořit svým, svou mateřštinou, když je dostupná. Takže přejdu do portugalštiny a proto, proto vás požádám, abyste se vzali sluchátka. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, nejprve chci říci, že co se týče stanovisek, eh, která jsou, eh, ta jsou připravena a v nadcházejícím týmu eh, na našem dalším zasedání o nich budeme hovořit. Já teď chci zmínit dvě nebo dva nebo tři body, jak to vidíme my v Evropském výboru pro hospodářské a sociální záležitosti. Nejprve platforma ODR. Nejrůznější členové Evropského parlamentu už položili otázku, kolik ještě platform navíc potřebujeme. Já jsem si jist jednou věcí. Takovouto platformu opravdu nepotřebujeme. Nepřinese nic užitečného. Tato platforma není žádnou platformou ODR, jak už to řekla zpravodajka. To je eh, chybný, zavádějící název. Je to vlastně jenom internetová stránka, kam je možné posílat stížnosti a o tamto dostávat e, odpovědi. Zbytek té práce se bude odehrávat na těch běžných místech, kde jsou lidé přístupní, příslušní pro řešení sporu. Je ale eh, možné eh, založit skutečnou platformu ODR a já myslím, že komise možná tu platformu neměla nazvat platformou ODR. A k tomu chci dodat, že jsme zjistili, že skutečná platforma ODR je funkční, funguje dobře a komise už tady má určité vzorce a ty, o těch by bylo dobře mluvit. Takže ta platforma, tak jak byla navržena, není skutečnou platformou ODR. Pak zde padlo řada otázek, co se týče eh, jazykových znalostí, o tom, jestli se to vztahuje na pouze přeshraniční nebo nepřeshraniční obchod a je samozřejmě, že tato platforma může být užitečná nejen pro transakce online, které jsou přeshraniční. To je eh, samozřejmé, když to má vůbec být užitečné, pak když to chceme, tak to musí být použitelné pro všechny případy. Neboli naše stanovisko zcela jasně eh, analyzuje všechny ty různé alternativy, ty různé modely, to všechno najdete k našem, v našem stanovisku. A stručně k ADR. Samozřejmě vítáme doporučení Eh, soft law a aby se změnilo ve směrnici. To vítáme, ale máme značné výhrady, co se týče otázky využití. Když by to měli využívat obchodníci. Proti této možnosti se stavíme. My také máme potíže eh, s definicí zásad, principů. Něco se dostalo ze softlo do té směrnice, ale pak to bylo naředěno. Ku příkladu princip nezávislosti. Tam se hovoří pouze o nestranosti, jenže to není to též. A co se týče ambicí, že by ten systém se měl používat eh, ve všech regionech, ve všech zemích Evropy, pak tady zapomíná komise, že na to jsou také zapotřebí peníze, jenže otázka financí je otázka sila zásadní a ta ještě vyřešena není. A my máme obrovský zájem na tom, aby Evropský parlament se zcela zásadně postavil k těmto systémům, tak, aby eh, ten systém neomezoval právo eh, eh, subjektů se také obrátit na Eh, soudy. Eh, komise musí zajistit, aby toto právo bylo zachováno. Komise to celkem jasně řekla, že tyto systémy lze eh, používat i pro hromadné kolektivní žaloby, ale to celé je potřeba nejprve vyzkoušet. Doufejme, že toto bude takovým prvním krokem, aby v budoucnu bylo možné vůbec kolektivní žaloby v Evropě využívat. Eh, dámy a páni kolegové už upozornili, že formulace tohoto textu se musí ještě dopracovat a přepracovat a zlepšit a my jsme v našem stanovisku se těm návrhům věnovali článek po článku, nabídli eh, návrhy ke zlepšování. To naše stanovisko je k dispozici v angličtině na internetových stránkách našeho výboru a Pří, tento týden už také to stanovisko my schválíme, takže příští týden bude k dispozici. Děkuji. Děkuji za to, že jste přišel a zpravodajové také dostanou vaše stanovisko. Bylo dobře na, vy, načasováno. Já teď tedy dám slovo paní Ruso nakonec. Možná aby tedy schrnula celou věc z hlediska komise, po té, co experti odpovědí. Teď tedy bych dal slovo expertům v opačném pořadí a začneme paní Lasota. Jestli byste odpověděla na eh, ty otázky, které byly konkrétně položeny vám, týkají se těch aspektů online a potom vaši kolegové v několika minutách se pokusí odpovědět na další otázky otázky, které byly nasměrovány jim. Takže nejprve budete mít slovo vy. Jo. Já mohu říct jenom to, co říkala paní poslankyně Tůn. My máme obavy, že už celá řada obchodníků, kteří mají výborně fungující systém, a může se stát, že vzniknou další problémy, další administrativní zátěž pokud v některých zemích budeme muset mít několik systémů ADR a nebudeme ani schopni rozpoznat, kde ty systémy budou. Nebudeme schopni pozitivně vyřešit problémy spotřebitelů, pokud se na nás obrátí přímo. To je jedna věc. A další věc, pokud vím, na základě toho, co jsem si přečetla, ty předpisy nejsou závazné. My můžeme být součástí ADR. Já nemám nic proti těm návrhům. Já jsem jenom chtěla mít jistotu, že věci zůstanou tak, jak jsou a upřesníme, že internetové platformy pro prostředníky jsou skutečně prostředníky mezi spotřebiteli a obchodníky. Nikdo si to nebude vykládat tak, že bychom měli být eh, členy systému ADR. My jednáme s tisíci obchodníků, s miliony spotřebitelů. A pak budeme muset zrychlit systémy ADR, to prostě nebude fungovat. Máme systémy, které už teď fungují. Já doufám, že jsem to ujasnila. Dobře. Pan Cortés? Doktor Cortés. Děkuji, jen velmi krátce. Já souhlasím s tím, co právě bylo řečeno. Já myslím, že to teď není platforma ADR jako taková, tak jak je to teď navrženo, ale myslím, že je tady možnost udělat z toho platformu ADR s příslušnou technologií. A ta technologie by se opravdu měla využít, aby se usnadnilo urovnání mezi stranami, pokud je to možné. A já myslím, že tak by se mohla vyřešit velká většina sporů hned na počátku. Řeknu vám něco o eBay eBay každý rok vyřeší přes 600 milionů sporů. 600 milionů sporů každý rok. Jak to? Jak to dělají? Dělají to automaticky. Prostřednictvím automatického vyjednávání. Celá řada sporů mezi spotřebiteli je velice civilizovaná. Spotřebitel si něco půjčí, koupí online, přijde to pozdě, nebo nemá to s takovou barvu, jak spotřebitel očekával. Velice eh, často jsou spory v oblasti elektronického obchodování podobné. A opravné prostředky jsou pak také velmi podobné. Já bych jen zdůraznil, co už jsem říkal. Ta platforma by byla velice důležitým nástrojem, která dá spotřebitel informace a také usnadní urovnání mezi stranami. A pokud jde velice rychle o otázku, která už tu zazněla, a totiž zda by se podniky mohly stát eh, stranou, která podá nárok vůči spotřebiteli, pokud třeba spotřebitel nezaplatí. Ve většině případů spotřebitel zaplatí ještě předtím, než dostane zboží, ale mohou nastat případy, třeba při poskytování služeb, kdy k tomu dojde. A proto je důležité, aby ta směrnice ujasnila, v jaké situaci bude pro spotřebitele závazná dohoda o rozhodčím řízení, která je uzavřena před sporem. A pak by spotřebitel byl povinen zapojit se do onlineového procesu. A já osobně se domnívám, že většina spotřebitelů, když je požádáte, aby se zúčastnili jako strana žalovaná, tak se nezúčastní, nezapojí se. Máme spoustu případů, příkladů například z USA, kde se využívá rozhodčí řízení aniž by se vždy zohlednila práva spotřebitelů. To je asi z mé strany vše. Děkuji. Uh, Děkuji. Pan Oliveira. Myslím, že řada otázek byla směřena na vás. Děkuji, pane předsedo. Začnu otázkou položenou panem Švábem. První otázka, zda je třeba zahrnout některé oblasti, které by byly vyloučeny. Já to řeknu opačně. Která oblast se obává pokrytí u ADR? Některé oblasti zatím nejsou pokryty a já bych eh, to formuloval jinak. Já vím, že se velmi mluví o Prazích eh, u této směrnice a to nás trošku znepokojuje, protože musíme mít jistotu, co máme takovým Prahem na mysli. Zda se to týká celé směrnice nebo ne, protože když zahrneme výjimky, tak eh, možná i ty drobnější případy vyloučíme a ty by měly být také řešeny systémy ADR. Abych odpověděl na první otázku pana Foxe. Zda podniky by také měly mít možnost využívat ADR. Já chci říci, že k tomu zatím stanovisko nemáme, ale bez ohledu na to, zda hovoříme o či ne, já sdělím následující. Je pravda, že soudy jsou zaplaveny eh, případy neuhrazení faktur v oblasti telekomunikací a je to tedy optimální situace, kdy se rozhoduje dva, tři roky o tom, zda bude faktura zaplacena. Tato uvaha je, tuto uvahu také třeba vzít v patrnost. Pan Fox také zmínil eh, vlastně prvotní kontakt eh, s tím interním systémem řešení eh, stížností. Ano, musí to být tedy plnohodnotný systém, malé a střední podniky to zatím nemají. A takový První kontakt je s obchodníkem a to je samozřejmě naprosto evidentní, tak by to mělo fungovat. Co se týče jazyka, samozřejmě jazyk je překážkou, to jsme několikrát eh, tvrdili, ale na základě posledního sdělení komise z 11. ledna nedostatek důvěry v celý systém online je také důvodem, protože víte, že když kupujete něco v kamenném obchodě, tak se můžete za dva dny vrátit a to zboží vrátit. Ale tady vlastně přichází systém, který je nový a vždy u nových řešení to nějakou dobu trvá. Dotaz pana Baldasáryho. Ano, právní tradice je třeba brát v úvahu, pokud ADR dobře funguje a respektuje právní tradice příslušné země při respektuje i kritéria kvality podle směrnice. Proč ne? Mělo by to být eh, i nadále povzbuzováno a mělo by to i nadále fungovat. Definice zmínila řada poslanců. Určitě se definice musíme zabývat. Definice přeshraničního obchodování, co je přeshraniční, co není nezávislost. Je evidentní, že existují různé výklady, jak eh, doladit tu interpretaci. A chci zareagovat na konkrétní otázku pana Grecha. Já jsem měl na mysli ve svém vystoupení, že všechny systémy jsou odlišné, tedy jeden se nepodobá druhému. Máte mediaci, máte zprostředkování, někdy orgán ADR neposkytne rozhodnutí, pouze zajistí platformu, kde se setkají obě strany a ty strany mají dospět k rozhodnutí, k řešení. Systém ADR by měl určitě zajistit ochranu zásady legality, zákonnosti a je třeba, aby spotřebitel, aby strany, které měli zajištěnou ochranu svých práv. Pak pan Pegalis, pokud je spotřebitel nespokojen, může se na soud vždy obrátit. A tu výstatu výsada by mu neměla být odňata. Děkuji mnohokrát. Děkuji za upřímné odpovědi a konečně paní Pachl. Děkuji mnohokrát. Celá řada otázek, takže se dopředu omluvím, pokud jsem nevyjádřím ke všemu. Snažila jsem se odpovědi združit podle typu otázky. A chci začít otázku zákonnosti. To byla první poznámka pana Švába. A také se na to ptal pan Grech. Business Europe říká, ADR se nesmí přetěžovat. Je, ADR, ADR není soudem. Od října 2013, až vstoupí platnost eh, směrnice o právech spotřebitelů, tak dojde k významnému kroku vpřed, pokud jde o harmonizaci hmotného práva. A tam, tím jsme se velmi pozorně zabývali a pan Cortés o tom také mluvil. Když se podíváte na typické stížnosti spotřebitelů, zejména v elektronickém obchodování, tak jsou to vždy stejné věci. Právo odstoupit, dodávka a záruky. A dvě kapitoly budou plně harmonizovány a opravné prostředky, záruky, to jsou věci, které zůstávají zatím mimo. Já myslím, že by to bylo schudné pro orgány ADR, aby vlastně byly informovány o tom, jaké jsou opravné prostředky a víme, že některá spotřebitelská centra v Evropě působí, tak to uplatňují zásadu zákonnosti v praxi a funguje to a je to zásadní pilíř eh, důvěry spotřebitelů. Vědí, že se mohou opřít o ty normy, které znají a pro vytvoření atmosféry důvěry je to naprosto nezbytný prvek v souvislosti s definicemi. Možná některé nejsou úplně jasné a možná je potřeba dalších definic. Výjimky z definice. Ano, které, třeba definovat kterých smluv se to týká a ten výčet by měl být pozitivní. A pokud jde o výjimky z působnosti interních eh, systémů stížností eh, osob, které jsou exkluzivní zaměstnanci jedné společnosti, tam bychom se mohli smířit se situací, kde existuje zastřešující organizace, která zaměstnává arbitra. Myslíme si, že by měly existovat sankce, pokud eh, obchodník eh, nesplňuje své povinnosti a členské státy by měly zajistit, že to bude potrestáno. V souvislosti s tím, co řekla paní Asuta, systém interních eh, stížnosti u eBay nebo Amazonu, které dobře fungují, nebudou vyloučeny návrhy ADR. Budou i nadále existovat a mohou nadále existovat a my naprosto souhlasíme, že důležité podporovat spotřebitele, aby se v první řadě obrátili na interní systém stížností u příslušné společnosti, pokud je to fungující systém. V tom by problém být neměl. Potom tu byla otázka pana Foxe vlastně nezdvojujte, co už máme. My evidentně nemáme dostupné systémy ADR v Evropě, které by byly globální. A otázka, jaký důkaz máte, že to bude podporovat přeshraniční obchodování. Máme celou řadu dokladů o tom a rádi, rádi vám je poskytneme z našich, od našich členů. Ze zkušenosti našich členů, ze, z těch kontaktů se, se zákazní, víme, že problémem není hmotné právo, ale přístup k opravným prostředkům. nápravě vědí, že prostě nebudou mít na koho se obrátit, pokud se ocitnou hraniční situaci v zahraničí. A Eurobarometr ukazuje, že to je určitě problém číslo jedna v transakcích elektronického obchodování přezhraničně. Otázka paní Gebera, co je, znamená přezhraniční? a je tu celá řada nekonzistentností v současné legislativě EU. K této věci bychom měli přistupovat eh, z pohledu zaměřovat na výsledky, co si přejí co si přeje německý zákazník, který nakupuje ve Francii, který fyzicky překračuje hranici, musí mít také přístup k systému ADR, který bude efektivní. A proto si myslím, že bychom se neměli soustředovat na nějaké izolující systémy a měli bychom brát v úvahu jak domácí, tak přeshraniční smlouvy. Paní Růle, pokud jde o otázku jednotné platformy, proč zavádět novou platformu, nesouhlasím s panem Pegadolis. Máme Solvit, samozřejmě existuje, ale to je naprosto odlišná platforma, která řeší celou řadu dalších otázek a nikoli konkrétně E, stížnosti spotřebitelů a opravné cesty nápravy pro spotřebitele. Takže potřebujeme cílený nástroj, který pomůže spotřebitelům. A asi vás nepřekvapím, když řeknu, že v souvislosti s tím zda by e, nároky obchodníků měly být pokryty. Já řeknu, že ne, protože obchodníci mají jiné cesty, jak dostanout nápravy. A s tím se tedy spokojím. Děkuji. I, I think you... Myslím, že tady zazněla řada významných eh, bodů. Děkuji vám všem za eh, vaši eh, aktivní účast a jasné odpovědi. My musíme uzavřít slyšení v pět hodin, ale ještě předtím chci slovo dát Kristině Ryso, aby schrnula, co slyšela. Ona je vlastně autorkou toho návrhu. Má ji na starosti Kristýna. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala výboru IMKO a oběma zpravodajům za uspořádání tohoto slyšení, které je velice zajímavé. Právě včera eh, předseda Barroso zaslal dopis eh, šéfům států a vlád eh, o přijetí těchto dvou návrhů a já chci vyjádřit své poděkování dánskému předsednictví Rady a členským státům, které se velice snaží dosáhnout tohoto cíle, na kterém se politicky shodly všechny instituce. Chci poděkovat všem, kdo přispěli za jejich podporu návrhům. Nebudu mít dost času, abych zareagovala na všechny podrobné dotazy a také eh, se chci obrátit na panel Eh, na řadu otázek velice dobře panel odpověděl. Vyjádřím se tedy jenom k těm nejdůležitějším věcem pro komisi ke směrnici ADR. Sdílíme s vyjádřením zpravodaje Grecha, že nejdůležitější je rozsah působnosti eh, této směrnice Eh, tedy omezit na přeshraniční a domácí eh, spory i pro spotřebitele je to důležité. Bude třeba eh, poskytnout spotřebitelům dostatek informací a přitom zbytečně nezatížit podniky, jak také zaznělo z mnoha stran účastníků. K principu nezávislosti, na který upozornil Business Europe i další, Myslím, že eh, jej eh, kryje článek 220 návrhu Komise pro ADR k principu zákonnosti. Podporujeme začlenění tohoto principu do textu budoucí směrnice, ale bude třeba nalézt nějaké návrhové řešení, které by nepředstav, nepředstavovalo potom překážku fungování řízení ADR, zvlášť když tedy nemají být eh, povinným řešením. Co se týče eh, těm, eh, těch systémů řešení, interního řešení sporů, ty jsou samozřejmě výhodné, ale nemůžeme nutit spotřebitele, aby je používali automaticky, protože filozofií tohoto balíčku je navázat na to, co už je k dispozici v členských státech, co funguje v oblasti ADR a ponechat maximální flexibilitu v této oblasti za podmínky, že jednotlivá ADR v členských zemích splňují eh, kritéria kvality, která jsou závazná nebo budou závazná po té, co směrnice bude schválena. Co se týče určitých situací specifických v některých členských státech, kde jsou smírčí orgány, které mají na starosti řešení těchto sporů, to se výlučně uh, řeší v článku 6 odstavec 2 směrnice. Co se týče ODR, tady panel vysvětlil řadu těch dotazů, jež tady zazněly. My jsme si poznamenali, že tady je politický požadavek na eh, vysvětlení, proč komise navrhuje ODR používat pouze na přeshraniční spory a co vlastně v, naše, v naší současnosti považovat za přeshraniční záležitosti. My bychom tedy měli eh, definovat eh, přeshraniční spory, což je v článku 8 eh, toho návrhu. Vím, že je to asi poněkud legalistická odpověď, ale my ostatujeme diskusi na toto téma. Pro nás bylo určitým omezením nebo hranicí ty eh, přeshraniční spory a to, že jsme tam eh, vlastně eh, nezačlenili všechny spory. My toto považujeme za jakýsi první krok, který by měl osvědčit proveditelnost a praktičnost té platformy a také vzhledem eh, ke zdrojům, které může poskytnout komise i členské státy, které budou muset vynaložit, až tedy eh, budou eh, jmenováni ti facilitátoři, kteří by měli umožnit fungování té platformy. Ale zaznamenali jsme si ta vyjádření a velice pečlivě také budeme naslouchat stanoviskům parlamentu i rady Několikrát tady zazněla otázka, eh, proč máme tolik platform na evropské úrovni, ale tohle není žádná nová platforma, platforma aspoň pokud já vím. My jsme o tom eh, debatovali i s kolegy. Neexistuje na evropské úrovni žádná jiná platforma, která by měla na starosti eh, poskytování služeb mezi spotřebiteli a obchodníky a spory z nich pocházející online, tedy mm, prodej zboží, Eh, spory, které vznikají eh, při přeshraničním obchodu. Takže je to nový nástroj, jehož funkce je jasně popsána v navrhovaném nařízení. Samozřejmě bylo by možné to naformulovat lépe, ten text je možné vylepšit a spotřebitelé budou informováni o existenci této platformy a jejím fungování Tedy měli by být informováni, pakliže to nařízení bude schváleno tak, jak je navrženo, nebo nějak modifikováno, je to v článku 13 toho navrženého nařízení, že spotřebitelé by měli mít možnost získat informace jednoduše, přímo a mít k něm přístup na této platformě, když vstoupí do eh, smluvních závazků v rámci poskytování služeb nebo zboží online. I přesto ale zaznamenáváme to, co řekla paní Tun a několik dalších poslanců tohoto parlamentu, že je velice důležité eh, tuto platformu navázat na ostatní platformy a platforma EU, která bude nástrojem pro e, evropské občany, by také měla být propojena s tou platformou ODR. Víc času asi nemám, takže tolik ode mě. Děkuji vám za plodnou debatu a ráda v ní budu kdykoliv jindy e, zase e, mít možnost pokračovat, bude-li to nutné. Uh, thank you. Já děkuji vám, rozhodně vám děkuji. Děkuji, že jste přišla. Já myslím, že to bylo velice užitečné slyšení, velice dobře zaměřené, měli jsme tady spoustu otázek. zpravodajové, spoustu z těch věcí, které tu zazněly, teď zprávy. Říkali jsme, že máme hodně nabitý časový plán. Za týden musí zpracovat zprávy. A já myslím, že mohu mluvit za oba. Nejsem si úplně jistý, jestli jsou připraveni ty zprávy předložit. Tady celá řada věcí. Nicméně na tomto slyšení šlo o to, abychom se ptali abychom si prověřili některé z našich argumentů. Takže koordinátoři o tom asi za chviličku budou mluvit. O tom, jak bude vypadat realistický časový plán. Měl bych ještě říct, že tady je samozřejmě i dánské předsednictví, paní Davidalska. Vy jste zřejmě předsedkyní té pracovní skupiny. Chtěla jste k tomu něco říct? Nebo můžete se nám třeba představit? Je velice dobré, že tady dánské předsednictví je, protože já vím, že projevuje velký zájem o celou věc. Takže pokud chcete, můžete na závěr říct několik slov. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já vás nebudu dlouho zdržovat, já vím, že jste měli nabitý den, ale ráda bych se představila a řekla bych, že na straně rady se rozhodně těšíme na spolupráci s vámi, i se stínovými zpravodaji a s výborem IMCO jako takovým na této velice důležité věci, které se opravdu věnujeme v radě hodně. Takže těším se na spolupráci s výborem. Já vám mnohokrát děkuji. Já vím, že dánské předsednictví se otázkám spotřebitel opravdu hodně věnuje. A příští měsíc dokonce pořádá eh, Světový den spotřebitele. Pokud jste nebyli pozváni, je to 15. března. Kodani. Já jsem mluvil s celou řadou lidí, já vím, že tam bude pan Vigarolis, protože eh, hospodářský a sociální výbor se toho účastní, ale pokud chcete jet, můžeme vám dát další informace. Všem tedy mnohokrát děkuji za účast, děkuji především našim řečníkům. Já myslím, že se zatlouží potlesk. Doufám, že budete i nadále v kontaktu s našimi zpravodaji, jak budeme dál pokračovat eh, v naší zprávě o tomto důležitém návrhu pro evropské spotřebitele. Děkuji vám a děkuji také našemu onlineovému publiku.